Eh, παρακαλώ να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Dobrý den, prosím vás. Posaďte se, abychom mohli zahájit odpolední část naší schůze. Dnes odpoledne se budeme soustředit na jedno téma, a to jednání o víceletém finančním rámci, poučení a budoucí směřování. Zpravoda je pan Jan Olbrich. Máte slovo. Děkuji. Budu hovořit polsky. Opinia, e, kterou já... Stanovisko, kterým jsem se zabýval, je stanoviskem ke zprávě z vlastní iniciativy. A ten připravil rozpočtový výbor. A nyní. Ta zpráva rozpočtového výboru se týká zkušeností, které vyplývají z práci na přípravách víceletého výhledu. Naše stanovisko je spíše krátké a upozorňuje na pouze několik zcela základních rysů Eh, které z těch zkušeností plynou. Problém, který se objevuje, je otázka toho, jak se postavit k určitým jevům, které vyhřezly při těch přípravách finančního výhledu. Víme, že jsme se zabývali jednak smlouvami, jednak postupy, které u příprav víceletého finančního rámce platí a tam se počítá pouze s postupem souhlasu. Souhlasu s dokumentem, který předkládá Rada ministrů. A my jsme byli svědky toho, že za prvé v tom prvním v té první úvodní verzi, kterou připravil výbor Šure a předtím ještě uh, Evropská komise. Pak nám bylo předloženo politické stanovisko v únoru, takže to vše vlastně mimo smlouvy, není ošetřeno smlouvami. A poté se rozběhly diskuse o vztazích mezi radou ministra a parlamentem a to vše se zakládalo na stanovisku Evropské rady. A my jsme v parlamentu byli přesvědčeni, že návrh Evropské rady bylo více méně zásahem do záležitostí, za něž odpovídá parlament. V souvislosti s tím v mém stanovisku najdete narážky právě na toto. Konkrétně snažím se znázornit, že se jedná o dvě oddělené záležitosti, že zde máme na jedné straně práce na přípravách víceletého finančního rámce a na druhé straně máme co dočinění s určitým postupem, který má připravit právní základ pro evropské politiky na to programové období. A moje stanovisko jasně poukazuje na nutnost právně rozlišovat mezi těmito dvěmi záležitostmi. Čili na jedné straně diskuse, které se týkají MFF, a na druhé straně diskuse, které se týkají řešení otázky právního rámce. A tady nemám na mysli politické diskuse, pouze právní záležitosti. Další věc, na kterou poukazuji, že prostředky, které jsou nezbytné pro politiku soudržnosti, mají být eh, vymezovány zejména na základě zkušeností z předchozích období, z předchozích let a toho, do jaké míry daná politika je prorůstovou politikou. Další věc v mém stanovisku je poukaz na potenciální hrozby, které mohou plynout z zkrácení rozpočtu, případně z toho, že v rozpočtové prostředky eh, schází, čili tady eh, pan Walter Defa na to poukazoval. Pokud na konci roku nemáme peníze na splácení účtu a ty prostředky jsou přenášeny na příští rok, to působí, že víceletá politika, jako například politika soudržnosti, se ocítá ve velice prekérní situaci. Konkrétně, že máme eh, určité požadavky na zaplacení, máme žádosti o proplacení a e, ti lidé nebo ti subjekti čekají do nekonečna. Tedy hovoříme-li jednak o problematice MFF, jednak o problematice právní báze, tak e, se to musí e, odděleně nazírat a pak ještě musíme dávat pozor, aby nám nescházela hotovost. Děkuji. Yes, please. Uh, now the floor to the... Ano, prosím, nyní mají slovo stínový zpravodajové. Paní Santes, myslím, ne, ne, pan François Alfonsi. François, jste připraven? Paní Cornel Jent. Já se jmenuji Konstanc Krell, říká řečnice. Cornelia, ta je z, z jiné skupiny. Ale myslím si, že to všichni vědí. Já jsem stínovou zpravodajkou za SND. Tedy já jsem stále ještě členkou sociálně demokratické frakce. Stále ještě se jmenuji Konstanca a jsem stínová zpravodajka. Tak, žerty stranou. Děkuji mnohokrát Janovi. Odvedli velmi rychlou práci. Bylo to třeba takto. Potřebovali jsme stanovisko rychle. Naprosto souhlasím se vším, co řekl. Mám pouze jeden problém. My jako parlament jsme si prosadili, aby skutečně to, co proběhla v procesu spolurozhodování, abychom toto mohli sami rozhodovat. Výbor pro rozpočet na to tlačil, že se to nesmí směšovat, i když šéfové států a vlád to již jak si rozhodli předem na svém summitu. Takže to potom vedlo k jistým problémům při vyjednávání v trialozích Jednu věc ovšem nevím, nevím přesně, jak to naformuluji do pozměňovacího návrhu a jde tam o tu zkušenost, o to, um, o to téma výkonnostní rezervy. U výkonnostní rezervy jsme měli vstup eh, spolu do rozhodování a hlavy státu a vlád, jejich rozhodnutí a to, že my jsme akceptovali ta čísla pro VFR, to potom vedlo k tomu, že jsme již nemohli odmítnout tu výkonnostní rezervu. Pokud bychom ji totiž odmítli, tak by to znamenalo, že by bylo možné znovu e, přizpůsobit ten finanční rámec, otevřít ho, znovu do něj zaša- zasáhnout. Jakým způsobem tedy zajistit to, aby finanční rozhodování neovlivňovalo legislativu. Já přesně nevím, jakým způsobem bychom to měli naformulovat, ale naším vlastním rozhodnutím bylo to, že ty cíle to v VFR v oblasti financí budeme akceptovat a že budeme hovořit pouze o obsahových změnách, i když samozřejmě v konečném důsledku ten obsah potom začal ovlivňovat ta čísla a v tomto okamžiku to přestalo fungovat. Tak já nevím, jak bychom to mohli udělat. Možná by měl Jan nějaký nápad, jak to naformulovat, jak to tam mít zapsané. Protože v zásadě tady eh, peníze došlo k vlastně k tomu, že v současném VFR došlo k omezení finančních prostředků pro politiku soudržnosti. A nemá to vůbec nic společného s tím, co původně navrhovala komise, a totiž že regiony, které jsou obzvláště dobré, eh, že budou mít možnost potom získat dodatečné finanční prostředky, ale v té výkonnostní rezervě to již vůbec není. A jedná se tady vlastně o odsunutí celé věci po rok, za rok 2020. A měli bychom si ujasnit tak ještě jednu věc. A je to něco, co si myslím, že je velice dobré, že jsme zřídili zvláštní výbor v takovémto případě ty příslušné výbory, a to nebyl pouze výbor Eregy, to byly i další výbory, byly schopny od samého počátku být ve velice v úzkém kontaktu s těmi, kteří hovořili o těch číslech, o tom rozpočtovém rámci a již od samého začátku byli velice zapojeni do procesu um, tvorby těho, těch rozhodování. Aby se tam ráda měla zapsané, aby se takto každopádně postupovalo i příště. Děkuji. A není Alfonso. Ano, já se domnívám, že mohu říci, že v zásadě souhlasím s tím, co pan Olbricht řekla, co Konstanc Krell nyní zdůraznila. Je jistě třeba znovu potvrdit naše obavy o trvalosti finančních závazků v rámci víceletého programu, zvláště se to týká politiky soudržnosti. Mám možná ještě jeden návrh na doplnění, pokud jde o energetický přechod. Je to v bodu 3, kde pan Olbricht vyjmenovává hlavní cíle kohezní politiky, tedy růst, tvorbu pracovních míst, snižování sociální nerovnosti a já si myslím, že tam bychom měli doplnit právě i ten přechod na nové energie. Takže ještě jednou panu zpravodaji děkuji. Ano, děkuji. Paní Anders Smith, prosím. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych chtěla poděkovat Janu Obrichtovi za jeho stanovisko, které velice synteticky zhromažďuje problémy, se kterými jsme se setkali během diskuse o víceletém finanční rámci na léta 2014 až 2020. Ta jednání nebyla příliš eh, transparentní a nejsou příliš srozumitelná pro občany, což je velice na škodu celému demokratickému procesu. Bohužel šéfové státu a vlád eh, trošku eh, diskutují jako jací trhovci je všichni se přesvědčují o tom, že budou splněny jejich národní požadavky a já si myslím, že to celkově Evropské unii škodí. A je na parlamentu, aby se snažil zachránit rozpočet Evropské unie a uchránit ho před národními egoizmy. Politika soudržnosti je tou, která těmito jednáními utrpěla nejvíce. My jsme během různých trialogů toho byli svědky, například pokud jde o územní spolupráci, kterého jsem se za svou skupinu zúčastnila. A jednotlivá předsednictví se, pokud jde o politiku soudržnosti, příliš nezměnila. Zatím je to pouze 2,5 Rada odmítla naše požadavky na navýšení. Nicméně chtěla bych eh, zde uvítat eh, práci paní Hübnerové, pana pan Nistelroje, pana Lamasura a pana Olbrichta, kteří dosáhli maximálního Eh, možného financování, kterého parlament mohl dosáhnout. Podařilo se uchovat eh, podporu programu Erasmu, zaměření na nejchudší vrstvy obyvatelstva a také výzkum a vývoj. Nyní je třeba jít dál a co nejvíce zvýšit dopad na růst ve všech eh, členských státech. Ještě k tomu rozdělování finančních prostředků do jednotlivých let e, celého toho období, jakým způsobem zajistit, aby členské státy nakonec e, neměly příliš omezený rozpočet. To je důležitá otázka. Dále je ještě třeba podívat se na fond Solidarity. V současnosti jsme svědky nejrůznějších e, přírodních pohrom Bohužel příslušné fondy byly o polovinu sníženy, byť se zároveň snažíme zjednodušit pravidla pro čerpání těchto fondů. Důležité je, abychom měli i své vlastní zdroje, abychom nezáviseli pouze na jednotlivých členských státech a o Fondu Solidarity bychom jistě ještě měli vést diskusy. Děkuji. Děkuji. Přeji si ještě někdo hovořit. Pan Nistelrooy, prosím. Děkuji. Já jsem neměl příliš dost si ten text pročíst předem, takže se omlouvám, že k tomu vystupuji, ale myslím si, že je důležité, abychom tam měli signál v bodě 4 až 5. Když přecházíme ze starého programu období na nové, tak bychom měli postupovat poněkud pružněji. V novém programovém období bychom měli mít více let, kdy budeme postupovat pružně. Několik let. Ale nyní máme situaci, kdy některé plavby vůbec neproběhly. Neříkám, že vše bylo špatné, neříkám, že nedošlo ke zlepšením, ale eh, musím konstatovat, že jsou tady stále ještě neproplacené plavby. Ty částky na komisi znají dobře ví, jak se odrazí do rozpočtu. Je to nevyřešená otázka. Táhne se to s námi již po mnoho let. Třeba abychom nalezli dobré řešení, které budeme moci sdělit občanům. Občané jsou toho názoru, Většinou se jedná o dohody, které jsou zavřeny na radě. A zde mají občané pocit, že nedokážeme dobře hospodařit, což samozřejmě není pravda. My umíme dobře hospodařit, ale rada eh, k těm, těm alokacím těch prostředků a k těm um, účtům, které ještě nejsou uhrazeny, přistupovala poněkud lehkomyslně. Jan o tom již právě hovořil, že tady skutečně nás tíží velká obava nejde pouze o reformu systému, ale jak jsem již řekl, lidé očekávají, že politika nalezne řešení. A nejde o to, abychom měli nějakou e, reformu až v polovině období v roce 2018. Je třeba, abychom se soustředili na souvislost mezi tím, co se děje v členských státech, v regionech na kofinancování, které je důležité. A mezi tím, co se děje na evropské úrovni. A takto jsem to chtěla ještě zdůraznit. Pane Olbrichte, chtěl byste si ještě vzít slovo? Ano, děkuji. Pokud bych měl zhrnout vaše připomínky, kolegové, tak co vidíme? Za prvé, máme zde situaci, v níž Evropská rada, která vlastně ve smlouvách z procedurálního pohledu vůbec není zakotvena, že tato rada připravila za prvé základ pro stanovisko týkající se eh, finančního rámce a finančního výhledu a podru- za druhé připravila i vyjednávací mandát pro radu ministru. A nic víc. Tedy vyjednávací mandát a my jsme potom, když už běžely trialogy, se s tím setkali. A tím, že to bylo veřejně dáno na vědomí, tak jsme byli postaveni před hotovou věc. A Konstanz Krell na to poukázala. Pokud je ve vyjednávacím mandátu už řečeno, kolik má obnášet ta výkonnostní rezerva, která byla na, zároveň navázána na platby, tak ten vyjednávací mandát byl radou ministrů nahlížen jako něco, co je pro ně závazné i když pro nás z pohledu parlamentu by to nemělo mít žádný význam, protože to nemá být nic víc než vyjednavací mandát, navíc připraven pouze pro radu ministru. A já k tomu ještě dodám, že tam bylo více takových prvků, například N plus 3, což je něco, co právě posouvá platby na léta 21 až 23, čili typicky rozpočtová finta, která ale v praxi má obrovský dopad na text nařízení právě jehož zpravodají byla Constance a Lambert. To ovzduší, které vzniklo kolem toho vyjednávacího mandátu, poukazovalo na to, jako kdyby se jednalo o nějaké rozhodnutí. Tak se s tím zacházelo a proto já se ve svém příspěvku snažím vyjádřit, že se to takto nedá že nemůžeme mandát považovat za rozhodnutí, že musíme jasně rozlišit, v čem spočívá vyjednávací mandát a z něho plynoucí diskuse a kde hovoříme o rozhodnutí. Tady procedurálně bylo to vše zmateno, uh, vše se smíchalo dohromady a s tou plynou problémy. Tady kolega hovořil opravdu o určitých záležitostech. Ano, pokud tam chcete, aby tam byla energetická účinnost, tak to tam klidně můžeme připsat. Paní Sanchez Schmidt, ta hovořila obsáhle a já se z toho um, soustředím na jeden prvek a zároveň se obracím na pana předsedu a na sekretariát s následující záležitostí. Já jsem členem rozpočtového výboru a co by člen rozpočtového výboru, já například dostávám plné statistiky týkají se prostředků z politiky soudržnosti. Ale jako člen výboru REGI tyto materiály nemám. A já bych si přál, aby stejná sada dokumentace, kterou Evropská komise posílala rozpočtovému výboru, dostával i výbor REGI. Já jsem to obdržel včera a já si představuji, že bychom měli k tomu přístupně Všichni. Dostali jste to? No výborně, ale já jsem to dostal jako člen rozpočtového výboru. A příklad. Opravdový problém na evropské úrovni s tou územní spolupráci, o němž hovořila Marie Terez, je, že my jsme bojovali o 7 nebo 6 a dnes se podíváme na statistiky, kolik těch peněz bylo využito eh, v období 7 až 13, tak je to katastrofa všechny ty mezistátní programy to prostě nedočerpávají, což je pro radu korunní argument pro to, že ty výdaje na tu územní spolupráci by neměly narůstat. A my se musíme podívat na to, odkud se to bere. Jak to, že takto mezinárodně územně ta spolupráce běží, že ty prostředky nečerpá, protože to pak má vliv na ostatní záležitosti. A Lambert poukazuje na ty eh, nezaplacené účty, na ty faktury. A to musíme jasně říci. Pan ředitel Defa rovněž o tom hovořil, když jsme se ho tázali, kolik toho vlastně je, co ještě není zaplaceno, kolik to obnáší. Ty údaje, které mám z rozpočtového výboru, mi říkají, že politika soudržnosti ještě má zaplatit více než 120 miliard, což je vlastně 40 procent těch prostředků na období 7 až 13. Čili za následující dva roky by měla utratit 120 miliard a to bychom měli vidět v těch rozpočtech na léta 2014 a 15. Pokud máme ještě nezaplacené účty z roku 2013, které budou částečně pak ohrazeny v roce 2014, tak otázka zní, zbydou nám peníze, abychom zaplatili za to, co máme v roce 2014, anebo se to zase přesune. Ta řetězová reakce je opravdu vážným problémem pro celý finanční rámec. A pokud se s tím nevypořádáme, tak můžeme mít opravdové problémy v tom celém procesu sestavování toho finančního výhledu finančního rámce. Děkuji. Thank you, Mr. Or- Děkuji, pane Olbrichte. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je do zítřka 12. února do poledne do 12 hodin a 24. února budeme hlasovat. Nyní přerušíme jednání do 16. hodiny. V 16 hodin budeme hlasovat, takže nyní je schůze přerušena. Vážení kolegové, pustíme se opět do práce. Ještě před hlasováním máme na pořadu jednání bod číslo 6, kterým je návrh rozhodnutí rady, který by rozšířil použití na 6 měsíců od 1. ledna roku až do 31. července tohoto roku aplikaci snížené spotřební daně na Madejře a Azorských ostrovech na alkoholické nápoje e, kvůli tomu, že tyto nejvzdálenější regiony mají jakési pochybné privilegium, řekněme, ale mají ve smlouvě zvláštní postavení kvůli specifické situaci těchto regionů, které trpí eh, dodatečnými dopravními náklady a také mnoha dalšími nevýhodami, pokud jde o rozvojový potenciál. Tak eh, v mnoha nařízeních eh, mají zvláštní postavení a Jedním z jeho projevů je právě snížená spotřební daň, která se vztahuje na produkty na Azorských ostrovech a Madejře. Ten právní postup je velice specifický, parlament je zde pouze konzultován a my proto vydáváme pouze stanovisko, které je pro toto nové rozhodnutí rady zapotřebí. Koordinátoři souhlasili s tím, že zde použijeme článku 46 jednacího řádu, tedy zjednodušeného postupu, který nám neumožňuje podávání pozměňovacích návrhů, ale prostě je třeba se k návrhu komise vyjádřit buď ano nebo ne. Chtěla bych se proto zeptat, zda je výbor připraven souhlasit se zjednodušeným postupem. A pokud to schválíme, tak můžeme vydat pozitivní stanovisko k tomuto návrhu rozhodnutí Rady. Také bych vás chtěla informovat o tom, že Portugalsko původně požádalo o mnohem delší prodloužení tohoto období, které by umožňovalo používat sníženou spotřební daň déle, jak ale víte, Evropská komise přijela nová pravidla pro státní pomoc, která vstoupila v platnost, vstupují v platnost v červenci tohoto roku. A proto ten konečný návrh tedy zní na dobu 6 měsíců a poté zde budou nová pravidla, nové rozhodnutí komise a nové postupy při aplikování státní pomoci v těch nejvzdálenějších znevýhodněných regionech. Proto je to nyní pouze na 6 měsíců. Chce se někdo vyjádřit? Prosím. Ano, děkuji. My, když jsme tuto zprávu obdrželi, tak já jsem z ní byla poměrně nešťastná, také jsem to vyjádřila. Uh, bylo zde řečeno, že to je pouze po 6 měsíců. Vidíte to tak, že až se to k nám dostane, budeme se na to muset moci podívat a vyjádřit se k tomuto rozhodnutí, anebo spíše tedy o tom pouze hlasovat. Paní předsedkyně, ano, já bych chtěla říci, že toto se týká spotřební daně na místně produkované a místně spotřebovávané nápoje. Nehovoříme zde o exportu. A druhá věc, rozšíření pouze do 1. července tohoto roku. To znamená, že jakékoliv nové rozhodnutí rady bude muset být opět připraveno komisí a bude za stejného postupu předloženo Evropskému parlamentu. To znamená, že se tím bude zabývat již nový výbor, pro regionální rozvoj a opět se bude takto moci vyjádřit. Ale bude to samozřejmě záviset na těch nových pravidlech, která komise stanoví pro nové případy poskytování státní pomoci. Takže na, na tom bude záviset, zda vůbec nějaký no, nové rozhodnutí přijde. Ano, děkuji. My souhlasíme s tím zrychleným postupem. Myslím si, že to je poměrně technická zpráva a nic k tomu nemáme a můžeme ji podpořit. Děkuji. Takže pokud to správně chápu, nikdo není proti zjednodušenému postupu, což znamená, že tento bod, respektive toto rozhodnutí, můžeme odsouhlasit, vydat pozitivní stanovisko našeho výboru. A nyní přejdeme k bodu 7, to je hlasování. Jako obvykle nejprve vyzkoušíme hlasovací přístroje. Dejte prosím kartičky do přístrojů a zahájíme hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Takže můžeme se pustit do hlasování. Nejprve zde máme návrh zprávy pana Junuse Omarčího. Pozměňovací návrh 29, ústní návrh pana zpravodaje. Je někdo proti tomuto ústnímu návrhu? Nikoli. Takže kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 35, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 34 a 36 jsou totožné, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 38, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, schváleno 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno 44, pro, proti, zdržel se, schváleno 44, ověříme, můžete hlasovat. Klaus. Končím hlasování, schváleno 29 ku 7. 45, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 46 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 50 schváleno, 51, kdo je pro, schváleno, 52, tam máme vypuštění, takže 52 ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. A 17 k 18 je zamítnuto. Pozměňovací návrh 53. Ten odpadá. Aha, hlasujeme o něm, takže kdo je pro? Proti? Opět to ověříme elektronicky, 53. Končím hlasování a návrh je zamítnut. Poté přejdeme k 54. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 57, schváleno. 56 odpadá. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 64, první část 64, kdo je pro, schváleno, druhá část nyní, o druhou část ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 66 a 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 68 a 69, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 70, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 71, kdo je pro, schváleno. 72, schváleno. 73, schváleno. 74, schváleno 75, schváleno 76, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 77, kdo je pro, ověříme 77, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 78, kdo je pro? Ověřujeme 78. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to 18 na 18 a zamítnuto. 79. Kdo je pro? 79. Hlasujeme elektronicky. Koordinátoři mezi tím změnili své stanovisko a návrh je přijat. 80. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno 81, kdo je pro, schváleno 82, kdo je pro, proti, schváleno kompromis 10, kdo je pro, proti, schváleno 86, návrh schválen 87, schválen kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno Kompromis 11, ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně, takže jdeme na návrh 91. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno 92, schváleno 93, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno kompromis 12, kdo je pro tento kompromis, proti, zdržel se, schváleno. 97, kdo je schváleno, 99, kdo je pro, proti, schváleno 100, návrh 100, ověříme návrh 100, hlasujeme, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, návrh byl přijat. 101, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 102, schváleno, kompromis 13, kdo je pro, schváleno, 103, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 106, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 107, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 108, schváleno. Kompromis 14, kdo je pro, proti, schváleno. 109, kdo je pro, schváleno. 112, kdo je pro, schváleno. 114, schváleno. 115, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 116, schváleno. Kompromis 15, kdo je pro, schváleno. 121, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Potom zde máme ústní návrh 122, je někdo proti němu, takže kdo je pro, proti, zdržel se. Ten návrh byl schválen. 123, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 124, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 126, schváleno. 127, kdo je pro, schváleno. 128, kdo je pro, schváleno. 129, kdo je pro, opět schváleno. 129 a 130 jsou identické, Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 131. Je někdo proti? Ne, takže hlasujeme v pozměněné podobě. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro, proti, schváleno. 134, to je jazykový pozměňovací návrh. Kdo je pro, proti? Já mám instrukci od pana Amberta, že mám hlasovat ano. Dále 135, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 136 a 137 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 138, kdo je pro. 138 ověřujeme. Můžete hlasovat. A končíme a bylo to zamítnuto 18 proti 16. A přecházíme ke 139 pro proti přijato. 140 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 144 pro, proti, zdrželi se přijato. 145 pro, proti, zdrželi se přijato. 146 a 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zamítnuto. Zamítnuto, ano. 152 pro, proti, zdržel se přijato. 153 pro, proti, zdržel se přijat. 154 a 155 pro. Ty, tu dvojici si ověřujeme. 154, 155, hlasujte, prosím. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 157 pro. Ne, a teď musíme hlasovat o 156 pro, proti, zdrželi se, přijata. 157 pro, takže uvěřujeme 157. Zahajuji hlasování. Končím. A bylo to zamítnuto. 158. Pro, proti, zdrželi se přijat.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 Kompromis 3, dobrá. Já se snažím tady podvádět, eh, aby mi to nedovolíte. Pro, proti, přijat. A nyní už 23. Tak, pro. Takže 23 ověřujeme. Zajímavé zaslání. A končíme. A bylo to zamítnuto. 24 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 25 pro. 25 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končíme. Bylo zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 a 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A hlasování o celém dokumentu elektronicky. Zahajuji hlasování. What? Adopted, yes, lad said he... Ano, výborně, přijato 31 hlasy. Blahopřeji. A přecházíme ke zprávě Georgiose Stavrakakise. To je k absolutorium za rok 2012. Hlasujeme jednička, kde pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuta. Dvojka, Dvě pro, proti, zdrželi se, přijatá. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijatá. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijatá. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijatá. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijatá. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijatá. A nyní o tom pozměněném stanovisku jako celku. Zahajuji hlasování. Tak oficiálně to prohlašuji. Přijato 33 hlasy pro. Nikdo dokonce ani nebyl proti. Někteří se zdrželi.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 Milí kolegové, máme zde makroregionální strategii. Jedna se týká rovnosti žen a mužů a druhá novým strategií, nových strategií. Ještě čekáme na naše vzácné hosty, řečníky. Dejte mi prosím vědět, jakmile se objeví a začneme. You want to speak? Yes, uh, Jan Albrecht. Just... Sorry, Dimitri. Milí kolegové, stále ještě trvá zasedání, Jane. Já tady mám takovou otázku. V první části našeho zasedání jsem něco vysvětlil, totiž jako člen rozpočtového výboru dostávám veškeré informace ze strany Evropské komise, které se týkají strukturálních fondů se všemi údaji. A myslím si, že to by měl každý člen výboru regi dostávat rovněž. Tý, mám tam údaj o platbách, závazcích a tak dále. <laughs> Myslíte, myslíš tím, že je ostuda, že to vy, posílají rozpočtovému výboru nikoli nám? Ne, já se tím snažím říci, že by to měli posílat nejen rozpočtovému výboru, ale rovněž i nám. Dobrá. Tedy budeme mít takovou žádost, že cokoliv se posílá rozpočtovému výboru, by se to mělo rozesílat i výboru REGI. Máte to v elektronické podobě, anebo jenom na papíře? Ne, máme to i v elektronické to podobě, takže pokud to pošlete sekretariátu, tak my to přepošleme, včetně předsedkyně, to pak všichni budou mít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 Naši experti už jsou údajně v budově, takže už to nebude trvat dlouho. I will never forgive her, but uh, Please, Brit Marie, we are waiting for you. Jens. Marie, Jensi, už se vás nemůžeme dočkat. Milí kolegové, máme zde nyní řečníky, kteří chtějí náš výbor seznámit s iniciativou nového vlajkového projektu strategie, která se týká Pobaltí. A e, s potěšením zde vítám Brit Marie Sederberg Torstenson, předsedkyni organizace Winnet ze Švédska. Pak tady máme Martu Hozel Kotměl z Pobalského centrum excelence ze Štětínské univerzity a Evu Rumínskou Žimny, Mezinárodní ženské fórum Vysoká škola ekonomická ve Varšavě. Je na vás, jak si určíte pořadí Každopádně bych ráda, abychom rozjeli toto zasedání a prosím, asi Brit Marie pravděpodobně zahájí. Mhm. Dámy a pánové, já bych vám chtěla v první řadě poděkovat, že jsme dostali příležitost zúčastnit se zasedání výboru REGI a že můžeme přednést a prodiskutovat otázky genderové rovnosti, které jsou velice důležité pro budoucnost Evropské unie a obecně rozvojové politiky. Tato nová iniciativa v oblasti Baltského moře byla zahájena v rámci projektu Interreg. který probíhal mezi lety 2010 a 2011 a jeho cílem bylo pomoci zemím v devíti oblastech regionálních programů jak na severu, jihu, západu, tak východu Evropské unie nebo Evropy. A také dalším výsledkem byla politická doporučení pro Evropu a pro strategii Evropa 2020 v oblasti sociální a regionální. Nyní zde máme doporučení, politická doporučení v zelené barvě, a také celou řadu dobrých příkladů, které pocházejí z celé Evropy, které využívají sociálních a regionálních fondů. Všechny tyto regiony připravují akční plány, jak skutečně zajistit co nejvyšší kvalitu při provádění strategie Evropa 2020 A také je zde jakási čtveřitá šroubovice, která začlenuje celou řadu různých aktérů, ať jde o veřejné orgány, soukromé podniky a další. Toto, tato platforma partnerství v oblasti Balckého moře pro gender a hospodářský růst – měla eh, za cíl respektive byla eh, vedena Vinetem, soustředuje se na gender a inovace, které by měly podpořit hospodářský růst. Finanční prostředky obdrželi od eh, Švédského institutu, také od Mezinárodního fóra žen, Varšavské ekonomické školy a univerzity ve Štětíně. Hlavním cílem byl zjistit eh, implementaci této strategie v oblasti Balackého moře a jak eh, ustavit platformu partnerství pro genderové otázky a hospodářský růst. A Samozřejmě také, jak rozvíjet Women Resource Center, tedy centrum eh, zdrojů, pokud jde o účast žen v oblasti inovací, podnikání a technologií. V tomto roce jsme vypracovali několik projektů v oblasti Baltského moře a v prosinci roku 2013 ve Varšavě jsme rozhodli o dalším pokračování této iniciativy. Litva, Lotyšsko a Estonsko, stejně tak jako Německo a Dánsko, byly do této iniciativy zahrnuty. Hlavní cíl by mělo být zvýšení prosperity a podřazeným cílem by mělo být eh, přispění k evropské strategii pro Baltské moře a strategie Evropa 2020. Pokud jde o jednotlivé priority. Jde zvláště o inovaci a také e, začlenění jednotlivých aktérů. To je takový horizontální přístup. Začl, zacílit bychom svou pozornost měli zvláště na malé a střední podniky, oblast vzdělávání a obecné využívání informačních a komunikačních technologií. Jde tedy o jakousi novou definici inovačních politik z hlediska genderové perspektivy. Tak, eh, abychom si podrobili kritice stávající definice a předlo, předkládali lepší návrhy. Jde tedy celkově o to, jak do celého procesu zařadit eh, genderovou perspektivu. Dále jsme se zamýšleli nad tím, jak se soustředit na konkrétní výsledky. Jednou z možností je vypracování doporučení pro jednotlivé oblasti politiky, jak genderovou rovnost do těch příslušných strategií a akcí začlenit. Náš projekt by mohl být eh, příkladem pro další regiony, a v současnosti se diskutuje o tom, jakým způsobem přímo zapojit i další makroekonomické regiony. tak aby se tato vlajková iniciativa tedy šířila i jinam. První jednání začne První přípravné jednání začne ve Stockholmu ve Švédsku 27. února tohoto roku a bude se soustředovat na platformu partnerství pro gender a hospodářský růst v Baltském moři. Toto je formulace, která již je ve strategii pro Baltské moře eh, zapsaná a nyní je třeba strategii úspěšně implementovat, což však využije právě i genderový pohled a to jak v oblasti zprávy, tak eh, pokud jde o další otázky a pokud posílíme otázku, pokud posílíme genderovou rovnost, může to mít velký přínos pro hospodářskou situaci i pro podniky. A také je třeba plně využít talentů jak mužů a žen. To je tedy přímo formulace spátské strategie a to je z mé strany vše. Děkuji. Eh, good afternoon. Um, my name is Marta hozer kochmiel Dobré odpoledne, jmenuji se Marta hozer Kočměl a představ, jsem tady představitelkou Štětínské univerzity, fakul, univerzity statistického, eh, statistického fak, mm, oddělení v rámci hospodářské fakulty. My jsme začali spolupracovat s Vinetem ve Švédsku v loni a nyní se snažíme vytvořit takové svýskou Vinet po Baltii. Ono, ten čas rozhodně nestačí, který mě byl dán, ale já se přesto pokusím shrnout pár základních myšlenek. Mým cílem je zkusit um, změřit souvstažnost mezi uh, otázkou pohlaví a růstem HDP. V období od roku 1995 do roku 2005 pozorujeme neustálý růst HDP na hlavu. A tady po pravé stránce vidíme míru růstu. A tady vidíme, jak náhle poklesl růst v důsledku celosvětové krize. A v mezidobí většina pobaltských zemí eh, z pohledu eh, indexu rovnosti pohlaví zaznamenala růst, což znamená stále větší rovnost. To je systém, se kterým přišel NDP. V některých zemích ten index opravdu v Polsku a v Lotyšsku došlo k poklesu eh, tohoto ehm, indexu a to z důvodu toho, že v důsledku krize ehm, došlo k nárůstu nezaměstnosti žen. A když si porovnáme růst HDP s růstem rovnosti mezi muži a ženy, tak tady vidíme velikou korelaci těchto dvou je to silná a negativní korelace, omlouvá se řečnice. Čím rychlejší růst, tím nižší hodnota koeficientu rovnosti. Na druhé straně vidíme pozitivní, kladná a silná korelace mezi růstem HDP na hlavu a rovnosti pohlaví. Je jasné, že můžeme pobalské země rozdělit do dvou skupin. Ty movitější země, a potom ty země s nižším příjmem, kde ženy přispívají k růstu mnohem menší měrou. Co je toho důvodem? Jednou z odpovědí je, že je tam rozdíl v tom, kolik žena vyhrazuje času na aktivity, tohoto druhu. A tady vidíme využití času a vidíme, že právě v určitých zemích zem, ženy významně méně času věnují výdělečné činnosti a významně více e, činnosti nevydělečné, což znamená, že nemají čas e, věnovat se výdělečné činnosti. My chceme, aby se zaváděl koncept 3R. Er. E, nově promyslet, je to tedy anglicky, koncept placené a neplacené práce a vést k tomu, že všem bude jasné, že i neplacená práce je vlastně výnosná a e, doufejme, že to podpoří e, udržitelný růst. A tam jsou ještě dvě R v tomto smyslu. Tady vidíte, e, že tomu se právě věnuje Winnet, Poštěstilo se nám, že spolupracujeme s tak výborným střediskem ve Švédsku a rovněž, že máme ve svých řadách Evo Ruminskou žimny, takovouto velikou odbornici. E, závěrem chci říci, že Centrum excelence Vinet je mezinárodní síti eh, výzkumníků v Pobaltí, eh, které se snaží eh, věnovat se výzkumu, pak propagovat ty výsledky a šířit mm, uvědomění a ovlivňovat politiku v této oblasti. thank you very much. I really... Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat za příležitost eh, hovořit zde ve výboru. Jmenuji se Eva Rumínská Žimny a jsem z Mezinárodního ženského fóra, které schromažďuje eh, ženy z oblasti univerzit a podnikání na Vysoké škole ekonomické ve Varšavě. Chtěla bych říci, že maximalizace dopadů regionální politiky na konkurenceschopnost Evropské unie, růst a zaměstnanost vyžaduje přinejmenším dvě věci – za prvé je třeba využít eh, sílu makroregionů, což je nový evropský přístup. A za druhé je třeba doplnit tu dosud chybějící genderovou perspektivu do eh, plánů jak na regionální politiku, tak hospodářský rozvoj. Pokud se podíváme na makroregiony, první strategií, kterou Evropská unie vypracovala, byla strategie pro Baltské moře. Makroregiony jsou ale něcím, co skutečně existuje, protože existuje tradiční spolupráce i v celé řadě dalších oblastí, například v povodí Dunaje, v jeho východní Evropě a probíhá to, aniž k tomu existují nějaké velké strategie. Podíváme-li se na hlavní cíle těchto strategií, kterými jsou růst a inovace, to jsou tedy jedny z těch klíčových cílů. Tak jak se pokusím ukázat později, u těchto klíčo, dvou klíčových cílů neexistuje genderová perspektiva. Dosud se celý proces učíme. Já se ale domnívám, že strategie pro Bálské moře by mohla otevřít dveře pro tento nový přístup v oblasti přístupu k makroregionům. A také by to mohl být dobrý příklad pro národní strategie a strategie na místní úrovni. Podíváme-li se na strategii pro Balcké moře, jednak vidíme, že ty dveře se již otevírají, ale zároveň, že ještě nejsou úplně otevřeny. Jsou zde již určité prvky, o kterých hovořila Marie. například eh, co to týká některých akčních plánů, jinde není genderová perspektiva dosud přítomna. Já si myslím, že nyní je vhodná doba na to, aby se genderová perspektiva rozšířila i nadále. Pokud jde o ten ženský faktor při růstu, to si myslím, že je již poměrně obecně uznávaný faktor, protože ženy jsou zdrojem pracovní síly, to je hospodářský argument, ale také přispívají k inovaci a kreativitě, protože nemůžeme mít tu takzvanou inteligentní ekonomiku, do které by přispívali pouze muži. Potřebujeme diverzitu zdrojů i zde. A Samozřejmě, že jak říkala paní komisařka Vivian Reding, Evropa si nemůže dovolit, aby měla velice vysoce vzdělované ženy v domácnosti. Ženy často mají vysokoškolské tituly, ale není to nějak využíváno. Také je třeba zabývat se úlohou žen ve velice znevýhodněných regionech, cílem strategie Evropa 2020 je posílit eh, regiony eh, v recesi. Například eh, se to jako příklad můžu uvést slesko v Polsku, kde se dříve těžilo uhlí a kde brzy tedy většina populace bude tvořena ženami. Týká se to také celé řady horských regionů v Itálii. A roli žen je třeba posílit jak v oblasti například malých a středních podniků, turistického ruchu, ale také právě v oblasti inovací. Pokud se podíváme na ty jednotlivé strategie, ať na celoevropské úrovni, tak pro jednotlivé regiony pro léta 2014 až 2020, Vidíme, že toho velice málo obsahují právě pokud jde o genderovou perspektivu. Na Kongresu polských žen jsme analyzovali místní strategie pro léta 2014 až 2020 pro jednotlivá vojvodství. A ani tam jsme nenalezli, nenalezli žádnou genderovou perspektivu. Což znamená, že ta inteligentní specializace, kterou naše regiony nyní procházejí, nějak nepřihlíží k rozdílné úloze mužů a žen. Pokud se ptáte, proč tomu tak je, proč tam tento prvek není obsažen, tak zjistíte, že jedním z hlavních důvodů je to, že otázka genderové rovnosti není považována za součást ekonomiky. Ekonomie je věda genderově neutrální, takže ekonomové, když připravují strategie, nezvažují zde otázku genderovou. Pokud se podíváme na strategie, které mají genderové prvky, bývají tam ty prvky často velice uměle doplňovány na různých úrovních. Ta genderová perspektiva tam není vlastně plně začleněna, integrována. A to jak na té teoretické úrovni, tak ani u těch jednotlivých operačních programů. Například v Polsku jedním z indikátorů je tvorba pracovních míst v jednotlivých vojvodství, ale poté neexistují žádné ukazatele toho, kolik těch pracovních míst bylo pro muže, kolik pro ženy, jakým způsobem probíhala podpora podniků, zda se to týkalo mužů či žen. Máme pouze celková čísla. V uplynulém eh, cyklu toto příliš nefungovalo. A je to tedy v rozporu s tím, co se obvykle říká, že genderová rovnost je důležitá pro růst a že koreluje s růstem. Lidé, kteří hovoří o genderové kvalitě, často také hovoří různými jazyky, mají k této otázce různý eh, přístup eh, a neexistuje jakási společná platforma pro tu debatu. Jedním z klíčových aspektů celého projektu pro oblast Balckého moře bude právě vytvoření takovéto platformy na úrovni makroregionu, tak aby jednotlivé skupiny mohly hovořit jedním jazykem a sjednotit svůj přístup. Pokud jde o přítomnost žen na rozhodovací úrovni, to by samozřejmě také velice pomohlo. Nebudu to dále rozvíjet, ale u nás máme pouze asi 3 eh, žen, které jsou v, ve správních radách podniků a to bude třeba změnit. Jaké úkoly tedy před námi v následujícím období 2014 až 2020 stojí? Důležité je, aby genderová perspektiva se dostala do výzkumu ekonomických strategií a politik. Důležité je vybudovat inteligentní a inovační hospodářství v této oblasti a také budovat dialog mezi všemi aktéry a úrovněmi. Měli bychom mít vypracovány určité ukazatele, které zhodnotí přínos genderové perspektivy a také by měly být eh, připraveny, připravena politická doporučení pro jednotlivé země. A doufáme, že budoucnu budeme mít eh, výsledky, které budeme moci, moci sdílet eh, s dalšími regiony, například eh, s Dunajským regionem nebo jihovýchodní Evropou. Děkuji mnohokrát. Za... Děkuji a nyní dostane slovo Jan Ol. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit svou mateřštinou. Zejména, že tady hovoříme k našim řečnicím a Dvě třetiny z nich jsou polského původu. Mám k tomu tři komentáře a ještě jeden dotaz. První otázka. Tady bych se obracel s prozbou o vysvětlení. Jak vy chápete, já sice mám určitou představu, ale jak vy pojímáte placenou a neplacenou práci? A zejména to třetí R. Tam je to uh, o tom, že se má přenést neplacená práce do kategorie vlastně eh, práce placené či vydělečné či ne. Druhá záležitost, o které bych se chtěl zmínit, možná zazní trochu provokativně, ale já to tak nemyslím. Jde o otázku nikoli pouze ženského pohledu, ale rovněž mužského pohledu určité rovnováhy. Mně jde o to, že určitá povolání jsou převážně obsazena ženami a mně nejde o to, že by se k tomu nepřipouštěli muži. Ale domníváte se, že i takové typické ženské profese by neměly být typicky ženskými, že by tam měla být zdravá směs a my přece vidíme, že k tomu dochází. A třetí otázka, či připomínka, eh, ta se netýká pouze po Baltí, ale zdá, je, zdá se, že je opravdová potřeba a zejména prostřednictvím těch organizací žen poukázat na to, že když využíváme evropské prostředky nebo prostředky z Fondu soudržnosti, kde skutečně napravujeme situaci a napravujeme rovnost mužů a žen a e, kde je to vlastně jenom takové na oko. Já k tomu jenom řeknu, že když máme dotazníky, tak tam se často objevují momenty, kdy je to skutečná záležitost, kterou je třeba řešit a někdy je to vyumělkované, kde si jakoby někdo snaží vymyslet, jak by něco mohlo něco ovlivnit a je to jenom, aby tam někdo to měl. Ten prvek, tedy když se to cpe vše, tak se tomu trochu ubírá na vážnosti. Eh, samotná záležitost je samozřejmě velice důležitá. Já sám pocházím ze Slezska, takže tam tu situaci znám. A klasický příklad skutečnosti, že ženy by měly rovněž mít pracovní příležitosti a přitom tam vládl ten patriarchální model toho, že ženy se zabývaly domácnosti, to je jedna z největších výzev Ono to tam opravdu existuje, ten problém toho tradičního pojímání roviny. Tedy jedna záležitost je definice a druhá eh, ta záležitost toho opravdového či neopravdového pojímání rovnosti pohlaví. Já vám dám příklad. Stavíme dálnici a teď chceme dokázat, zda stavba dálnice ovlivní rovnost mužů a žen. Já vím, že někdo řekne, no tak třeba dojíždění do práce, ale podle mě to je prostě vymyšlené. To si někdo vymyslel takhle na koleně a přitom záležitost je vážná. A v některých situacích to dojíždění opravdu se týká celé rodiny. Ale někdy jindy to dojíždění to je prostě jenom tak, aby aby někdo si z toho udělal nějaký problém, který neexistuje. Možná se pletu. Děkuji vám, Jens Newson. Děkuji mnohokrát. Jan hovořil svou mateřštinou, v tomto případě budu také hovořit svou mateřštinou. Nejdříve bych chtěl položit otázku. Jedná se o makroregionální vlajkové projekty. Zde musí existovat jeden cíl, který bude spočívat v tom, aby se zkušenosti nazbírané na lokální a regionální úrovni předávaly dál. Země a regionální úroveň se tímto zabývá. Na regionální a lokální úrovni tam dochází k tomu, že jsou dány podněty k těm projektům a doufám, že toto je jeden z nejdůležitějších cílů makroregionálních projektů. V severním Švédsku jsem učinil jednu skutečnost, a totiž, že toto je důležité před nedávnem, bylo to před šesti lety, jsme měli v našem regionu projekt ženského podnikatelství. Projekt tedy pro ženy podnikatelky. A v rámci tohoto projektu jsme zjistili následující věc. Po několika letech došlo k programu k mainstreamingu a to bylo tehdy pro všechny samozřejmé. Jeden z důvodů pro to bylo, když se podíváme na ta následná hodnocení, to, že ženy, které například na venkově zakládaly malé či středně velké podniky, tak tyto ženy eh, zjistili, že jejich podniky přežívají déle než podniky založené muži. A dále jsme zjistili, že malé podniky se navzájem podporují silněji, pokud se jedná o podniky, které zřídily ženy podporuje se silněji, než e, podniky vede muži. A to je ten mainstreaming, o kterém hovořím a je to důležité pro růst v regionu. Děkuji. Děkuji, Lambert van Nistelrooy. Děkuji dank eh, Děkuji. Je důležité, abychom měli v oblasti Pobaltí rovnoprávné zacházení, abychom tady analyzovali v této souvislosti postavení žen. Mám otázku. V různých členských státech máme přístup a jak eh, a nejenom uvnitř EU a také mimo EU. Máme tedy různé typy přístupů, ale eh, o konkrétní podobě se nic nedoslýcháme. V rámci strategie pro pobaltí se země zavázaly učinit konkrétní kroky. Můžete nám tedy říci, jak jste spolupracovali? A je tady nějaká závažná čin, závazná činnost, například v oblasti vzdělávání, jsou tam nějaké závazky, co se musí provést, to je také velmi důležité. Tak, aby lidé měli více šancí tak aby skutečně zde byla rovnost šancí a příležitostí. Děkuji. Děkuji. Jacek Korosím. Děkuji, paní předsedající. Já se netajím tím, že přece jen vnímám tento podpořad jednání trochu ambivalentním způsobem. Jako Polák mám radost, že tady máme ženy, které udělaly kariéru, které jsou uznávanými vědkyněmi a e, mají i příležitost seznámit Evropský parlament s tím, co vybádali. Na druhé straně je mi trochu to téma, řekl bych, trapné Většina eh, polské eh, společnosti si přeje být členem EU. Zároveň ale musím říci, že většina Poláků by asi řekla, že o tuto EU jim nejde, že pro tuto EU před 11 lety v referendu nehlasovali. Někdy mám pocit, že se Adenauer, Schumann a de Gasperi opravdu obracejí v hrobě, když by e, slyšeli, čím my se tady zabýváme. Nám přece šlo o společný trh, o svobodu pohybu, kapitálu, služeb, pracovní síly a peněz. A ne na tom, že si tady snažíme nejdříve vymyslet umělá ideologická kritéria a pak je šroubujeme, děláme z nich nějaké modly. Stále silněji mám pocit, jako eurorealista, že je třeba opravdu hájit ten evropský projekt před euronadšenci. Kritérium, a tady já to ocituji přesně, rovnost žen a mužů v regionální politice pro růst, přístup nové politiky soudržnosti k pobaltí v otázkám rovnosti žen a mužů. No já přece nevím, co bychom tady mohli rozumného říci. Buďme normální, snažme se udělat vše proto, aby každá žena mohla po mateřské dovolené se vrátit do své práce, nechť členské státy učiní maximum pro řádné eh, například příspěvky v průběhu mateřské dovolené. Proč například nějaká Polka, eh, která žije ve Velké Británii, tak ona eh, porodí dvě a půl dítěte a v Polsku 1,8. Odpověď je jednoduchá tam dostává 120 euro na dítě měsíčně a v Polsku má eh, čtvrtinu této částky. To je pravá rovnost žen a mužů. To je praktické eh, převedení tohoto konceptu eh, do každodenního života. A myslím, že většina Evropanů se s tím stotožní. A já musím říct, že tady opravdu nemohu ehm, říci, že jsem nadšen. Já sám pocházím z Gdaňska, tedy žiji eh, v pobaltské oblasti a musím říci, že občané, eh, kteří žijí u břehu Baltského moře, určitě chtějí něco jiného, nechtějí tady nějakou hyperregulaci, nechtějí tady nějaké umělé kategorie a nějaké vyumělkované studie v té politice soudržnosti, o nich se dnes bavíme. Děkuji. Já než předám slovo, nevím, zda Evropská komise by se chtěla vyjádřit, tak já bych k panu Kurskému si dovolila dodat, že pokud plně využijeme hospodářský potenciál, eh, který ženy reprezentují, tak možná se stane, že se rychleji vykopeme z těch 25 eur, které v současné době máme v Polsku. Máme tady představitela komise, chtěla by se komise vyjádřit, máme tady Jean-Marie. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pouze pár slov které potvrdí eh, to, co zde zaznělo k té pobaltské strategii ze strany řečnic. Ano, jsou země i v tom regionu, které ji spochybňují. To je celá řada otázek, která se tam objevuje. Jedna se týká horizontálního principu a pohledu na rovnost eh, žen a mužů, která by měla být uplatňována v praxi. Uh, Komise to žádala a podpořila to i, když vypracovala akční plán. Součástí toho akčního plánu je několik projektů. Jeden konkrétní se týká vzdělávání. Slyšeli jsme, že někdo řekl, že vzdělávání je důležité a že občané chtějí vzdělávání. A to právě je součástí toho projektu. Máme tam separátní projekt, který se zabývá rovností Eh, ve vzdělávacím systému a další konkrétní věci. To už potom závisí na těch komunitách, eh, jak si učí priority. Máme tam i iniciativy eh, na regionální úrovni, čili malé střední podniky, vzdělávání, inovace. Teď dochází k eh, tvorbě k lastru u těchto aktivit, tak abychom pak mohli to převést do konkrétní činnosti. Další otázka se týká zprávy a kontroly. Víme, že komise působí a sepisuje sdělení týkající se makroregionálních strategií. To je stále ještě otevřená záležitost, jakým způsobem má ta strategie být implementována. Nám jde o to, aby se tím zabývaly ty země, který, které si tuto strategii vyžádali. Otázka z pohledu opravdu toho, že tu strategii si musí vzít za svou, ten, kdo z ní pak má těžit, kdo se jí má zabývat, to v tom sdělení rovněž bude. Jsou tam různé návrhy a komise přijde s návrhem lépe se zabývat e, právě otázkou horizontality v těchto záležitostech. A tady právě máme platformy pro diskusy, pro spolupráci, a pro návrhy řešení, případně náměty k této problematice. Winnet, vím, už byl přítomen na posledním výročním fóru ve Vilniusu. I to je způsob, jak se mohou nevládní organizace vyjádřit, zdůraznit, upoutat na své obavy a rozšířit eh, rozsah diskuse u těchto otázek. My bychom rovněž rádi eh, všechny nevládní organizace vybídli k tomu, aby se co nejčastěji, nejčastěji účastnili takovýchto zasedání, schůzek a akcí, které se těmito otázkami zabývají. A poslední záležitost. Způsob, jak můžeme šířit výsledky našeho výzkumu nebo těch eh, pilotních studií po strategie strategii. Je jasné, že musíme využít uh, co nejlépe to, k čemu tyto makro, makroregionální strategie dospějí v Pobaltí a přenášet je do jiných regionů. My takto budeme do budoucna postupovat a budeme se snažit vše koordinovat. Už máme čtyři takové strategie a potom se to bude dále množit chci potvrdit, že my máme strategii, která se tím zabývá a do budoucna to bude horizontální záležitost a ve všech makroregionálních strategiích to bude mít své místo a ve všech evropských programech a politice soudržnosti to má své místo. Děkuji, říká předsedkyně. Prosím, aby se kolegně z Ginetu vyjádřili, aby reagovali marie Dobře, Brit Marie tedy začne. Já zareaguji nejprve na požadavek Jense a vyjasním tedy, že to nejdůležitější, co děláme, je, aby genderová rovnost skutečně působila což eh, souvisí také s šířením znalostí a postupů do všech oblastí Baltského regionu, ale také do dalších makroregionů v budoucnosti. To znamená, že my již máme navázány kontakty s Dunajským regionem. A také mohu říci, že ten projekt vlajkové iniciativy má podporu na národní úrovni v Polsku i ve Švédsku tak aby skutečně bylo zajištěno, že bude dosaženo genderové rovnosti jak v Balckém regionu, tak nakonec v celé Evropské unii. Pokud jde o vzdělávání, to zde bylo také zmíněno a padla zde rovněž otázka na uh, to, jakým způsobem eh, se zajistit, že každá tematická oblast, která se objevuje ve strategii 2020 a ve strategii pro Baltské moře, tento aspekt obsahuje. A proto je právě důležitá ta čtyřnásobná šroubovice, aby se do procesu zapojili nejen orgány na jednotlivých úrovních, ale také zástupci vzdělávání od eh, základních škol až po univerzity abychom zde měli jakousi genderovou pedagogiku a aby si chlapci i dívky mohli skutečně volit, co chtějí ve svém dospělém životě dělat, kde chtějí pracovat, aby nemuseli se zařídit pouze podle těch eh, stávajících genderových stereotypů. To je tedy velice důležité zařadit do vzdělávacího systému. Já bych se odněš. Já bych ráda reagovala jako statistik na to, co bylo řečeno a pár technických záležitostí. Ta placená a neplacená práce. Co si pod tím představujeme? Jedná se o práci na trhu, čili ta placená vydělečně činná a ta neplacená to je práce doma je tam opravdu velká neúměra z pohledu například času a rozsahu eh, těchto prací, kolik tedy vykonávají ženy a muži ve všech eh, evropských zemích se ukazuje, že jsou to ženy, které mnohem více času věnují na práci doma. Informace eh, čerpáme z rozpočtu domácnosti. Každá unijní země má takový vzorek rozpočtu průměrné domácnosti a to se dá velice hezky hezky srovnávat. A pak eh, ta koncepce těch tří písmen R. My se domníváme, že musíme ještě jednou analyzovat význam a samotný pojem toho, co znamená neplacená práce v domácnosti, podchytit to v těch vzor, vzorových eh, domácích rozpočtech a eh, zároveň zatahovat i muže do domácích prací v jejich vzácním zájmu. Eh, paní doktor Rumejská Žimny napsala článek či pojednání a tam z toho vyplývá, že čím více se muž eh, zapojí do domácích prací, tím lépe vyvážena je celá pobalská země. A ještě nakonec si dovolím. Snažíme se dostat z krize a už se nám to daří. A jedním z hlavních úkolů je zapojovat ženy do práci na trhu, ale ne jakékoliv práce by to měla být. Je důležité, aby pracovali v těch hodnotných odvětvích. Důležité je, abychom ženy vybízeli eh, k například tomu, aby se zapojovali do nových technologií, kde je odměna či um, příjem asi dvojnásobný, než obnáší průje, průměr průměrný plat v pobaltských zemích. Děkuji. Yes. Uh, <clears throat> I'm sorry, I will be responding in English because... Já se omlouvám, já odpovím anglicky. Já tady ta moje koncepce odpovědi je jako, že bratříčkovi máme malému odpovídám. Pan Korsky zdá se, že má obavy, že když se Evropa vydá touto cestou, tak opustíme Adenauerovu koncepci a pouštíme se do nějaké neprobádané nebezpečné oblasti. Ale já bych mu ráda sdělila, že Evropa se už od té doby tolikrát změnila, že vlastně ta Evropa už je i tak jiná a nová. A i postavení mužů i žen v hospodářství už je jiné. Ctižádost průměrného muže a ženy už je úplně jiná. Každý se snaží propojit rodinný a pracovní život do nějaké harmonie a to je klíčem k té strategii. Chceme-li budovat novou, inteligentní, konkurenceschopnou Evropu, musíme využít potenciál i ten, kterým disponují ženy. Pokud jej nevyužijeme, tak o něco přicházíme. Prohráváme, co se týče cílu Evropy 2020. Musíme tedy vzít na vědomí, že Evropa už není tou Evropou Eh, takovou, jak vypadala před 50 či 40 lety. Demografické ukazatele nám jasně říkají, že ženy, které nemají práci, často ani nerodí děti. O tom svědčí studie jak OECD a jiné, že v polovině 80. let se trend změnil. Kdysi to bylo jinak kdysi žena se snažila být eh, takovým tím eh, E, nárazníkovou kategorii a že když byla nezaměstná, tak si řekla, dobrá, já zůstanu v nezaměstnanosti a budu mít dítě. Nyní to tak není. Ženy, které přijdou o práci, tak naopak ty děti nerodí. Máme příklady Švédska a jiných skandinávských zemí, kde se snažili přizpůsobit politiku tomuto uvažování což znamená, že vždy musíme myslet na to, jak zrovnovážíme i práci, i rodinu, i představách mužů a žen. Totiž v době Adenauerově tehdy jsme se snažili zajistit, že, žen bude, že muž bude mít bezpečnou, zabezpečenou práci, pracovní místo a u žen se počítalo s tím, že budou pracovat doma. Nyní ale už v praxi situace vypadá jinak a my se to snažíme otestovat, to, že k tomu budeme sami přistupovat i jinak právě v Pobaltí. A ještě se vyjádřím k té koncepci podnikatelství. To je velice tvůrčí koncept a přispívá ke tvorbě pracovních míst všude. A když dojdeme k závěru, že žena podnikatelka a muž podnikatel jsou prostě to tež, jsou to podnikateli, tak se nikam s tím nedostaneme protože žena se musí postarat o rodinu a o děti, což znamená, že jí to odebírá podnikatelskou energii v určitém smyslu. Tak to ale musíme vzít na vědomí. Neřekneme, my si nevšímáme, jestli je to muž nebo žena, jsou si všichni rovni. V Polsku, pokud se nezaměstnaná žena eh, rozhodne eh, stvořit si malý podnik, tak ohrožuje tím své dětské přídavky a prostě přichází o část příspěvku v nezaměstnanosti, protože už je podnikatelkou. Tak nejen, že se pouští do rizikové činnosti, ale navíc riskuje, že bude více um, ohrožena i vůbec na základní úrovni svých příjmů. My tedy se s tím musíme vypořádat a my právě těmito problémy se chceme zabývat v diskusi. Máme i empirické uh, důkazy pro to, že když se snažíme modelově nutit jakoby ženy k tomu, aby měly více děti, tak když budeme apelovat pouze argumenty tradiční rodinné politiky, tak to nefunguje. Politika prostě nefunguje a my to vidíme. Ono už to v praxi je zcela prokazatelné. Já se omlouvám, že jsem takto uh, přešla na polštinu. Totiž, abychom ženám zajistili maximální výhody z toho, že mají děti, tak bohužel ono to nezafungovalo. V Čechách, v České republice se o to pokusili a prostě ty výsledky se nedostavily v Polsku, rovněž nikoliv. Tedy Domnívám se, že přece jen přišla doba, abychom začali uvažovat nově a abychom začali vědomně ženy zapojovat do těch výhledů, nikoli takto vyumělkovaně, že bychom určité prvky jakoby přidali, aby ta žena chtěla zůstat v domácnosti a uh, mít děti. Ne, musíme změnit způsob uvažování o této záležitosti. Například v oblasti transportu, když hovoříme o dálnici. Ne, nemusíme hned u každé stavby, každé dálnice hovořit o genderovém hledisku. Ale když hovoříme například o městské e, dopravě, příměstské dopravě, tak tam by se to zohlednit mělo. Tam se to z definice zcela odděluje. Hovoří se, že to nemá nic společného s genderovou problematikou a přitom tam naopak problematika rovnosti mužů a žen je oprávněně součástí toho. Tedy na makroregionální úrovni to má význam a tam se nabídnou možnosti využít různých rozdílných zkušeností různých zem a zemí a ty jsou velice rozdílné v různých pobaltských zemích a zároveň to povede k modernizaci jak celostátních, tak i regionálních strategií. My nyní, a já jsem velice ráda, to v Polsku nastolujeme, například z maršálky našich vojvodství a doufám, že to přinese patřičné plody. Děkuji. Pokud už nejsou žádné komentáře, tak bych ráda uzavřela tento bod pořadu jednání a přejdeme k dalšímu bodu. Bod číslo 10 prezentace komise unijní strategie pro Jadransko-Jonský region a ani sama nevím, na jaké to je etapě. Hello, thank you very much. Good afternoon, everybody. Děkuji vám mnohokrát, přeji všem krásné odpoledne. Já mám k dispozici PowerPointovou prezentaci, je stručná, slibuji. A poskytnu vám jiný pohled na jinou strategii. Konkrétně jde o strategii Evropské unie pro jaderské a jonský region a pohovořím o stávajícím stavu příprav této strategie. Jaké jsou základy této makroregionální strategie pro Jaderské a Jonské moře. Můžeme je nalézt v mnoha různých iniciativách pro spolupráci v této geografické oblasti. Zvláště jde o jadersko-jonskou iniciativu a její fóra. Zahájena byla v roce 2000 Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Itálií, Černou horou, Slovinskem, Srbskem a celkově to tedy bylo osm zemí. Cílem bylo stabilizovat tuto oblast po konfliktech a také šlo o mezivládní iniciativu pro sociální a hospodářský rozvoj regionu. Výsledkem této iniciativy byly první konkrétní kroky. Nejprve to byla námořní strategie pro Jonské a Jaderské moře, kterou připravila komise, která byla přijata 30. listopadu roku 2012. V návaznosti na tuto iniciativu pro spolupráci Evropská rada v prosinci roku 2012 dala komisi mandát pro předložení nové makroekonomické strategie EU pro Jarenské a Jurské moře do, oblast, do konce roku 2014. Tento mandát komisi ze 14. prosince roku 2012 byl jakousi podmínkou respektive podmínkou proto bylo vyhodnocení makro, strategií pro makroregionu, kterou rada po komisi požadovala a která byla představena v červnu roku 2013. Toto hodnocení přidané hodnoty makroregionálních strategií například uvádí, že Jakékoliv nové strategie by měly být zvažovány pouze, pokud eh, skutečně bude podloženo a dokázáno, že bude mít přidanou hodnotu. Ať tedy půjde o spolupráci členských států nebo i třetích zemí. A dále, že každá nová strategie by se měla soustředit pouze na omezený počet dobře definovaných cílů a společných výzev a příležitostí. Takže přidaná hodnota a zacílení. To jsou ta dvě nejzásadnější doporučení. A samozřejmě, že Majiteli té strategie jsou země, které se jí účastní a proto je také důležitý politický závazek těch eh, účastnících se zemí, které musí zajistit jak vedení, tak administrativní podporu pro úspěšnou implementaci dané strategie komise a národní orgány těch osmi zemí, kterých se tato nová makroregionální strategie týká, diskutovali a vytyčili čtyři hlavní pilíře pro tuto oblast. Jde o pilíře, které mají největší relevantnost a představují největší příležitosti pro rozvoj Jednak jde o mořský a námořní rozvoj, dále o konektivitu v oblasti zvláště dopravní a energetické, dále je to životní prostředí a cestovní ruch. Poté jsou zde ještě dva další aspekty, které zasahují do všech kategorií, a to je budování kapacit a dále inovace, malé a střední podniky a výzkum a vývoj. Důležité je zdůraznit, že námořní strategie, která byla komisí v listopadu přijata, je začleněna do té široké makroekonomické strategie a proto jeden z těch pilířů je právě tato námořní, je právě ten námořní růst. V období od září až do konce minulého týdne vlastně probíhala konzultace za účasti širokého spektra stakeholderů. Konzultace koordinovali sami země ve dvojicích. Vždycky tam byla jedna země členská, jedna nečlenská, která konzultovala jeden z těch čtyř pilířů, takže tam máme Řecko a Černou horu za ten námořní růst, za cestovní ruch to bylo Chorvatsko a Albánie, za životní prostředí Slovinsko a Bosna a Hercegovina a konektivitu měly na starosti Itálie a Srbsko. Proběhly také online veřejné konzultace a reakci jsme obdrželi i od mnoha dalších institucí, například právě od výboru regionů, a od interregionální skupiny skupiny pro oblast Jadransko-jonského regionu v rámci tohoto výboru. Tato skupina nám poskytla mnoho různých vstupů. Také máme reakci od eh, respektive Evropský hospodářský a sociální výbor nám poskytne průzkumné stanovisko, které rovněž použijeme při vypracování té strategie. A na závěr té konzultace byla pořádána konference minulý týden v Aténách od 6. do 7. února. Byla poměrně úspěšná. Zapsalo se asi 900 účastníků, ale vzhledem k omezeným kapacitám místostí jsme měli pouze 650 účastníků, kteří přijeli z celého regionu. Konferenci zahájil řecký ministerský předseda Samara, zúčastnilo se několik dalších řeckých ministrů a o konferenci se velice zajímala také média. Byli tam komisaři Hahn a Damanaki. Účast pořádala ho jednak Komise pro námořní záležitosti, vzhledem k tomu, že je do toho začleněna i námořní strategie, plus eh, DG Regio. Cílem bylo podívat se kupředu, otočit list za krizí a rovněž eh, ty čtyři země, které nejsou členy Evropské unie, jsou zeměmi kandidátskými. A my jsme proto chtěli vyslat signál, že tato strategie může pomoci a podpořit eh, integraci zemí západního Balkánu do Evropské unie. Pokud jde o ty čtyři pilíři, o těch jsme s té stakeholdery velice podrobně diskutovali, o jejich tématech, rozsahu, hloubce. A jaká je situace nyní? Nyní jsme uzavřeli konzultaci jednotlivých aktérů Zpracováváme příspěvky, které jsme obdrželi během konzultací a také na té atenské konferenci. A poté přejdeme k vypracování samotné strategie a jejího akčního plánu a navrhneme pragmatickou strategii, která tedy opět znamená to, že bychom se měli omezit pouze na omezený počet výzve, výzev, o kterých se diskutovalo v Aténách. A měly by to být ty výzvy, kde existuje největší přidaná hodnota ze spolupráce v regionu. Obecným cílem strategie je podpora udržitelné hospodářství a sociální perspektivy, růst a podpora pracovních příležitostí v regionu a obecně hrát důležitou úlohu při podpoře evropské integrace, zvláště tedy pokud jde o země západního Balkánu. K těm jednotlivým pilířům. Jednak zde máme ten název, který vyplynul z těch konzultací Modrý růst, Blue Growth, a jednotlivými těmi tématy by měly být například služby na moři, akvakultura a podobně. Pilíř 2, propojení regionu pod to spadá doprava a energetika, jednak tedy námořní doprava, ale také intermodální doprava a propojení energetických rozvodných sítí jednotlivých států, které je podle aktérů klíčové jakožto faktor rozvoje v regionu. Třetí pilíř. Ten se zabývá kvalitou životního prostředí, samozřejmě převážně námořní, tedy mořské životní prostředí, ale samozřejmě také zachování biodiverzity. A čtvrtý pilíř se týká udržitelného cestovního ruchu. Téma se ještě asi trošku pozmění, nebude tady udržitelný eh, cestovní ruch, ale týkat se to bude hlavně přístupnosti regionu a diverzifikace. A nyní k těm horizontálním aspektům. Já jsem zmínil jednak to budování kapacit, které je v této oblasti, kde ty kapacity nejsou ještě příliš rozvinuté, klíčové. A dále je to výzkum a vývoj a podpora malých a středních podniků. Jaké kroky nás nyní čekají? Od teď až do června komise bude připravovat sdělení a akční plán, zohlední e, veškeré vstupy a cílem by bylo přijmout sdělení a akční plán někdy v polovině června tohoto roku. Poté bude strategie předložena radě Rada pro všeobecné záležitosti 24. června a řecké předsednictví již eh, si stanovili ve svém plánu jednání diskusy o této agendě a poté to přejde na italské předsednictví a my doufáme, že Evropská rada tuto strategii podpoří a přijme na podzim. Tedy každopádně do roku 2014. Hned poté, co Rada strategii podpoří, začne samotná implementace. Také ještě do konce tohoto roku. A poslední slide. Jak víte, makroregionální strategie nemají nějaké specifické finanční alokace, což ale neznamená, že by pro ně nebyly dostupné fondy. Je tomu právě naopak, těch zdrojů je poměrně hodně. Nyní jsme na úplném začátku nového finančního období a proto by v rámci strategie měly prostředky být využity na ty společné sdílené cíle. A podle toho budou také vypracovány programovací dokumenty. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji. Prosím řečníka, který se chce vyjádřit. Eh, eh, Děkuji. Ty čtyři pilíře, které jste zmiňoval, jak eh, se k sobě navzájem vztahují? například ta otázka energetiky. Jaký vztah má k ochraně životního prostředí? Hovořil jste o propojení rozvodných sítí elektrických, ale hovoří se tam například také o nějakém obecném energetickém plánu a o využití nových obnovitelných zdrojů a ten cestovní ruch. Jak to navazuje na lodní dopravu? Hovoří se tam třeba o plavidlech, která budou používána, zda budou používat obnovitelné zdroje energie. Jakým způsobem se to plánuje? Třeba přístavy. Budou přívětivé v životnímu prostředí, anebo to prostě budou pouze přístavy? My jsme v tomto výboru zodpovědní za využívání prostředků eh, z regionálních fondů nebo ze soudružnost, z fondu soudržnosti. A chtěli bychom, aby se zde skutečně uplatnila i ta ochrana životního prostředí. Já se trošku obávám, že ten váš přístup je poněkud zastaralý, protože třeba v přístavech eh, tam často eh, kotví ty eh, obrovské lodě, což ale není v souladu s požadavky udržitelného cestovního ruchu. A pokud jde o ty investice, tak zde bychom se asi měli po, učit eh, ze zkušeností z jiných makroregionů. Například eh, z oblasti Baltského moře, kde v současnosti probíhají investice do eh, sítě pro skapalněný zemní plyn. Tím bychom se také možná mohli zabývat vzhledem k těm zdrojům obnovitelné energie, v našem regionu. Já se trošičku obávám, že to plánování vychází z poněkud zastaralých přístupů. Konkrétně se chci tady zeptat na ty přístavy. Jaké přístavy budou navzájem propojovány? Jak se bude investovat do přístavů? Budou tam skutečně pouze dvakrát za rok přistávat ty velké lodě, a nebo se bude více dbát na alternativní a udržitelné formy cestovního ruchu? Hovoříme zde spíše o nějakých těžkých, eh, náročných strukturách nebo také o strukturách uspůsobených životnímu prostředí. My zde podporujeme politiku ozeleňování, ale a udržitelnosti a zdá se mi, že u této strategie se jaksi nevzal v potaz vývoj posledních 15 let. Má ještě někdo nějaké komentáře, prosím? Přejete si zareagovat, prosím. Thank you for... Děkuji. Děkuji za vaše připomínky. Já se obrátím na kolegyni, která právě konkrétně sleduje ten pilíř cestovního ruku a sám k tomu řeknu následovné. Ano, jedná se o třetí makroregionální strategii. Takže zřejmě v tomto konkrétním případě máme ten, si můžeme dovolit ten luxus, že budujeme na těch předchozích dvou. A nebudete překvapen, že právě takto postupujeme. Poučili jsme se, zejména ze zkušeností ostatních makroregionálních strategií, z místních zkušeností a to, že začínáme poměrně malým počtem témat. To jsou ta poučení z těch pobalských strategií, kde jsme měli celou řadu, dlouhý seznam eh, témat a my se snažíme k tomu přistoupit takto odlišně a jak strukturálně, tak obsahově stavíme na tom, čeho už jsme dosáhli. Zmínil jste se o problematice energetiky. U udržitelnosti jsme se o tom nezmínili jako o průřezové záležitosti, protože svým způsobem je to zřejmé. Možná bychom to mohli více zviditelnit. Ta strategie prosazuje udržitelnou turistiku a jedním z pilířů je i kvalita životního prostředí. A když my rozmlouváme jak se zainteresovanými stranami, tak i s národními orgány, protože jde tady o vlastní výsledek a výstup z diskusí takto vedených. Tak jedna hlavní věc, která se objevuje, je, cokoliv je možné účinněji provést na úrovni členského státu, tak musí takto být dále vedeno. A my, pokud eh, chceme přijít s přidanou hodnotou, tak jde o výzvy a příležitosti, které mohou pouze, případně lépe, být zvládány ve spolupráci se zeměmi. U energetiky vám dám konkrétní příklad. Tady jsme se přinejmenším na začátku rozhodli, že se soustředíme na ty sítě na propojování vysokonapěťových sítí mezi regiony, na přeshraniční propojování. Ukázalo se, že právě u rozvoje těch zelenějších technologií, já nejsem sám specialista, spíše cituji ostatní z těch zemí, tedy ukázalo se, že alternativní energetické zdroje jsou podporovány a rozvíjí se, skvětají, pokud už je šance na propojení. Právě tehdy má alternativní energie šanci stát se efektivnější. A proto jsme se na této etapě soustředili na eh, tom, že by měly být jak plynovody a um, jiné ropovody, ale hlavně elektřina lépe propojeny. U turistice nesnaží, u turistiky nesnažíme se budovat novou infrastrukturu. Chceme lépe využít té stávající, tedy koordinace a spolupráce mezi zeměmi, mezi regiony by měla umožnit lépe využití té infrastruktury a lepší plánování v této oblasti, pokud se to žádá. U turistiky tam jde hlavně o zlepšení kvality, o řízení cestovního ruku, ruchu, přístup a přístupnost, která zajistí, že máme dostatečnou koordinaci mezi zeměmi v zájmu přístupné a lepší nabídky potenciálním zákazníkům a trhům. To je na této etapě vše. Pokud mi dovolíte, ještě než předám slovo kolegyni, která doplní připomínky k cestovnímu ruchu, bych chtěl všechny ujistit, že naším úmyslem není plánovat staromodně. Nejedná se o plánování se z hora domů. Právě naopak, je to z dola nahoru. My nic neukládáme těm regionům, to právě členské státy si vyžádali od komise, aby jim pomohla koncipovat makroregionální strategie a připravit je. My nasloucháme co největšímu počtu zainteresovaných stran a snažíme se volit i velice různorodé stakeholdery a minulý měsíc v Aténa k tomu došlo. A na tom se snažíme budovat a zároveň i na dosavadních zkušenostech. Ještě možná Joana, Johana dodá pár slov. Já k tomu nemám až tolik. Jediná věc, kterou jsem chtěla ještě dodat, je, že spolupracujeme s jinými ředitelstvími zejména s ředitelstvím pro životní prostředí. Takže v každém pilíři nejdříve provedeme takovou určitou inventarizaci toho, čeho jsme dosáhli, čeho dosáhli jiní DG a taky, jak vypadají jiné regionální a makroregionální strategie. Snažíme se, aby v každém pilíři vládla taková atmosféra a podmínky příznivé životnímu prostředí. Takže tak, jak jste řekl, tam si myslím, že jdeme s duchem času. A u cestovního ruchu se nesnažíme tvořit ty takzvané bílé slony, nějaké infrastrukturální megaprojekty, které přerostou ten region. Ne, snažíme se budovat eh, ty iniciativy právě eh, na místním základě a všechny by měly mít ten environmentální prvek. Děkuji, říká předsedající můžeme snad eh, uzavřít tento bod pořadu jednání a chci vás informovat, že eh, ke schůzi koordinátoru budeme mít eh, písemný postup a proto už se nebudeme nyní zabývat agendou a další zasedání se bude konat v Štrasburku v pondělí 24. února. To bude důležitá schůzka, ale opravdu zásadní, i když krátká, budeme hlasovat o tom dokumentu k, eh, k víceletnému finančnímu rámci. Tedy konec zasedání.